Dobrý den, vážení kolegové, kolegové, vítám vás na druhé části naší schůze a současně vítám pana ministra Petra Plavčana, který je odpovědný za školství, vědu, výzkum a sport ve Slovenské republice, což je pro nás velmi zajímavé téma. Pane ministře. Jsou to relevantní Eh, otázky, včetně implementační zprávy o FP7 a eh, Horizont 2020. Tyto relevantní otázky eh, se objeví v průběhu slovenského předsednictví Evropské unie. Bude to jakýsi přeskum v polovině období, protože FP7 toho se týká implementační zpráva a také Horizontu 2020 což je také přeskum v polovině období. A také strategie Komise pro vesmír. E, a my se také připravujeme na devátý rámcový program pro vědu a výzkum, protože za půl druhého roku určitě budeme již e, připravovat konkrétní program na e, léta 2021 až 2027. Takže jsme velice rádi a potěšeni, že jste mezi námi, pane ministře. A rádi bychom vás požádali o eh, úvod, eh, úvodní slova do této diskuse. Máte slovo, prosím, děkuji. Yes. Michael, Michael, yes. Now yes. It's working, working. Děkuji. Úvodem bych eh, vám chtěl poděkovat za toto přivítání na půdě Evropského parlamentu. Je pro mě eh, velkou ctí eh, při představit vám program a priority slovenského předsednictví Radě Evropské unie v oblasti vědy, výzkumu a e, vesmíru. E, a e, jsem také rád, že budeme moci diskutovat o ambicích slovenského předsednictví, pokud jde o posilování spolupráce v Evropské unii v těchto oblastech. I když slovenské předsednictví nastupuje v době, kdy Evropská unie čelí mnoha výzvám, Slovensko během svého historicky prvního předsednictví mu chce propůjčit e, novou energii. Národní program slovenského předsednictví Radě Evropské unie je výrazem ambicí posílit e, odolnost Evropské e, unie a také obnovit důvěru evropských občanů v projekt spojené Evropy. Vize předsednictví tedy vyvstává ze dvou pilířů a sice z pozitivní agendy a za druhé z udržitelných řešení. Věříme, že Evropa by měla věnovat veškeré úsilí projektům, které přinášejí skutečné výhody občanům i hospodářství. Během předsednictví chceme podporovat řešení, která se netýká pouze aktuálních výzev, ale jsou dlouhodobá. Jsme eh, rozhodnuti eh, vystupovat jako čestný makléř, makléř při naplňování strategických priorit Evropské unie a eh, dosáhnout řešení, která budou přijatelná pro všechny členské státy. Dnes tedy mám jedinečnou příležitost představit vám libozvučnost slovenského Eh, jazyka a eh, proto bych rád přednesl následující eh, část ve své mateřštině. V souladě s v souladu s cíly národního programu je mm, hlavní ambicí slovenského předsednictví v oblasti vzdělávání, mládeže, sportu a výzkumu podpora a rozvoj talentu. Budoucnost Evropy závisí na jejich obyvatelích. V dnešní dynamické společnosti je proto nevyhnutelné svou pozornost soustředit na rozvoj lidského potenciálu. Slovenské předsednictví je přesvědčeno, že právě podpora a rozvoj talentů se odrazí ve zvýšené konkurenceschopnosti posilnění sociální inkluze společnosti a také v osobním rozvoji každého jednotlivce. Eh, to znamená eh, vědomosti, zručnosti, postoje a návyky. Talent je nepochybně i hybnou silou pro vývoj, inovic, inovace a ekonomický růst. Výzkum a inovace budou v následujících desetiletích sehrávat klíčovou roli procesu udržitelnosti vedoucího postavení Evropské unie a z pohledu světové ekonomiky. Slovenská republika věří v sílu myšlenek a potenciál dobrých nápadů nejenom pro růst ekonomiky, ale také pro rozvoj společnosti. Během předsednictví eh, budeme hledět do budoucnosti a budeme hledat efektivní způsoby, jak podpořit rozvoj výzkumu a inovací s důrazem na mladou generaci. Hlavním tématem v této oblasti během slovenského předsednictví budou opatření na podporu mladých eh, výzkumníků, zvýšení vědecké kariéry a její atraktivity a posílení investic do lidského potenciálu ve výzkumu a vývoji. Podívejme se zejména na to, jakým způsobem můžeme společně zlepšit podmínky a minimalizovat existující bariéry eh, ve snaze vybudovat atraktivní ekosystém, který umožní mladým vědcům v Evropské unii plně využít svůj potenciál a šířit a dále rozvíjet inovativní myšlenky. K tomuto tématu bude iniciovat slovenské předsednictví přijetí závěru rady, v rámci kterých eh, budeme zdůrazňovat vytvoření příznivého prostředí pro rozvoj nové generace evropských výzkumníků, podporu mobility, definici definitivního mixu opatření pro atraktivní eh, kariéru výzkumníka. A stejně tak i eh, vyvolat zájem mladých lidí eh, o vědu a eh, umožnit jim cestu k vědeckým poznáním jako takovým. Eh, přílohou k závěrům rady bude tzv. Bratislavská deklarace. Ta bude manifestem mladých výzkumníků, mladých vědců, na jehož přípravě se podílela skupina mladých excelentních výzkumníků z celé Evropy, evropští stakeholdři a Evropské asociace, které se věnují mladým výzkumníkům. Při přípravě tohoto dokumentu slovenské předsednictví spolupracuje také s generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace přípravě dokumentu se eh, již eh, uspořádalo několik eh, setkání. 18. března 2016 v Bruselu se uskutečnil seminář organizovaný slovenským předsednictvím za účasti zástupců Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace a samozřejmě také mladých výzkumníků. Následně se potom na stálem zastoupení Slovenské republiky při Evropské unii 13. června tohoto roku uskutečnila konference pro mladé výzkumníky. Hlavním tématem diskuze byly právě bariéry, eh, které musí mladí výzkumníci eh, překonat v Evropské unii a se kterými se setkávají. Výstupy z těchto setkání a konzultací a stejně tak i diskuze během neformálního setkání ministrů, kteří zodpovídají za konkurenceschopnost, které se uskuteční v nejbližších dnech 18. až 19. července v Bratislavě, budou eh, základem pro již zmíněnou bratislavskou deklaraci. Bude to také přílohou závěru Rady, které budou předloženy k přijetí na zasedání Rady pro konkurenceschopnost 29. listopadu zde v Bruselu. Další prioritou bude téma rozvoje evropského výzkumného vývoje mého a inovativního ekosystému inovativních malých a středních podniků, v rámci čeho se soustředíme na možnosti zlepšení rámcových podmínek pro výzkumníky v e, Evropské unii, a to zejména z pohledu startupů rychle rostoucích e, mladých e, inovativních středních a velk- malých podniků. Startupy, začínající podniky jsou bez pochyby dobré pro rozvoj výzkumu. Naším cílem je definovat, jakým způsobem můžeme společně překonat legislativní a nelegislativní překážky, které tyto společnosti, tyto podniky dnes mají v Evropě. Ambice slovenského předsednictví v rámci zlepšování celkových podmínků, podmínek a podpoře ekosystému je také eh, tématem European Innovation Council. Cílem je eh, zaměřit se na nové technologie, eh, kde by Evropská unie mohla sehrávat úlohu globálního lídra. Jednou z dalších priorit slovenského předsednictví bude rozšířování účasti v programu Horizont 2020. V této souvislosti máme ambice využít příležitosti, kterou poskytne ex post hodnocení sedmého rámcového programu a stejně tak i středně dobré hodnocení programu Horizont 2020 cílem podpory eh, diskuze o opatření, eh, která slouží eh, podpoře tohoto programu pro nové členské státy v Evropské unii. Jsme přesvědčeni o tom, že současný rámcový program by měl i nadále plnit vizi šíření excelentnosti ve výzkumu a inovacích a to ve všech regionech Evropské unie. Myslíme si tež, že v Evropské unii máme mnoho excelentních výzkumných týmů, které ještě nejsou zapojeny do rámcového programu Horizon 2020. A právě diskuzí o možnosti rozšíření bychom chtěli poukázat na jedinečné příležitosti, které tento rámcový program nabízí. Vesmír, Vesmír a s ním související služby, aplikace a technologie nám pomohou eh, najít řešení eh, na mnoho současných a i dalších globálních vizí. Vesmír se stal pevnou součástí dominantního světového trhu, stejně tak jako automobily, mobily, telefony, internet, eh, meteorologie a celá řada dalších je tak neoddělitelnou součástí našeho života, stejně tak, jak života všech obyvatel Evropské unie. Uvědomující potenciál vesmírného výzkumu a stejně tak eh, Rusko a Čína zvyšují své investice do vesmírných eh, programů, tak by Evropa neměla ve svých ambicích polevit eh, stát se lídrem v těchto oblastech. Myslíme si, že Evropská unie by měla věnovat pozornost rozvoji eh, vesmírné politiky, eh, vesmírnému výzkumu a vesmírnému programu a snažit se eh, zaujmout vedoucí postavení na světě, stejně tak na konkuren- vysoce konkurenčním trhu. V této situaci je třeba posilnit připravenost vědy, výzkumu, infrastruktury a průmyslu tak, aby Evropská unie byla schopna vyvíjet a provozovat konkurenceschopné vesmírné programy na globální úrovni. Slovenské předsednictví bude také pokračovat v agendě, která se týká nové spolupráce v rámci evropských vesmírných aktivit. Myslíme si, že pro Evropskou unii je důležité, aby se budovalo rovnocené a konstruktivní partnerství mezi Evropskou komisí, Evropskou vesmírnou agenturou a členskými státy. Bez pochyby vztahy mezi jednotlivými partnery se neustále zlepšují, je vidět spolupráci a pokrok. Přesto jsme přesvědčeni, že Evropa pokrač, potřebuje, abychom pokračovali v tomto dialogu, abychom mohli vybudovat koherentní společnost a strategickou evropskou vesmírnou politiku. Další z priorit slovenského předsednictví bude podpora mladých vědců Evropské unie v oblasti kosmického výzkumu. Naší prioritou je podporovat propagaci vesmírného výzkumu a výzkumného povolání, stejně tak jako souvisejících povoláních eh, mezi mladou generací. Slovenské předsednictví má v úmyslu navázat eh, úzkou spolupráci s Evropskou komisí a s Evropskou vesmírnou agenturou v oblasti další fáze implementace kosmických programů Copernicus a Galileo. Eh, ty mají potenciál otevřít nové možnosti pro evropské operátory, eh, všeobecný průmysl a trh. Oba tyto programy mm, se budou nadále udržovat roli hnací síly ekonomického růstu, protože mají potenciál přínosu nových moderních služeb a rozvoje pro evropské obyvatelstvo, průmysl a malé a střední podniky. Slovenské předsednictví také naváže na holandské předsednictví v úzké spolupráci s Evropskou komisí, Evropskou vesmírnou agenturou a členskými státy Evropské unie při přípravě a implementaci společné evropské vesmírné strategie. Priority v oblasti vědy, výzkumu a vesmíru budeme moci rozvíjet nejen během zasedání na půdě Rady Evropské unie, ale také během eh, obvyklých eh, akcí, eh, která se budou konat na území Slovenské republiky. Během neformálních setkání ministrů pro konkurenceschopnost, které se uskuteční 18. až 19. července v Bratislavě, bude probíhat eh, diskuze k připravovaným závěrům rady na téma eh, opatření na podporu mladých výzkumníků, zvýšení atraktivity vědecké kariéry a posílení investic do lidského potenciálu ve výzkumu a vývoji. Také budeme iniciovat diskuzi ministrů na téma, na tému, na téma rozvoje eh, evropského výzkumu, inovativního ekosystému, inovativních malých a středních podniků, kde se chceme zaměřit na zlepšení možností eh, a zlepšení rámcových podmínek eh, v Evropské unii. Na eh, konferenci COST v září tohoto roku budeme diskutovat o možnostech posílení další spolupráce v oblasti asociace COST. Ve spolupráci s Evropskou komisí eh, slovenské předsednictví organizuje odborné eh, network networkingové setkání eh, k informativním a komunikačním technologiím. Tato akce je určena široké veřejnosti, eh, aby jim eh, poskytla informace o tom, jak úspěšně připravit návrhy projektů v rámci rámcových programů a jak eh, například, jako, jako je například Horizon 2020. Tato akce poskytne zároveň vynikající možnost eh, pro vybudování kvalitních partnerství představitelů akademické obce, subjektů, které působí ve výzkumu a vývoji, průmyslu a stejně tak pro představitele malých a středních podniků. Během mezinárodní konference eh, která se bude konat eh, koncem listopadu, začátkem prosince 2016 se budeme věnovat oblasti výzkumu a inovací eh, s budováním energetické unie. Konference je spojením eh, historické deváté konference SEPLA, která byla organizována eh, členskými státy Evropské unie a desáté středoevropské konference. Cílem konference bude vytvořit mezinárodní platformu pro diskuzi o nejdůležitějších otázkách eh, důležitých eh, oblastí energetické politiky a oblasti výzkumu a inovací. Během konference bude také probíhat eh, akce ohledně nových možností v oblasti energetiky. Připravujeme také akce věnované společenským a humanitním vědám, které jsou schopné poskytnout Eh, informace eh, o takových globálních výzvách, jako je nezaměstnanost, eh, migrace, xenofobie a podobně. Připravujeme mezinárodní konferenci o Evropské unii v roce 2016, která se zaměří na oblast nanotechnologií, biotechnologií pokročilých materiálů a výrobních technologií. Cílem akce je zdůraznit a diskutovat o úloze vědy, výzkumu a inovací při udržitelném rozvoji evropské ekonomiky všeobecně a především při plnění eh, agendy reindustrializace Evropy. Podpora při budování kariéry výzkumníka eh, výzkumníků to bude hlavní téma mezinárodního workshopu Kariéra pomlčka výzkumník. Konference předsednictví, eh, která se uskuteční 23. listopadu v Bruselu, bude mít za cíl diskutovat o podpoře excelentnosti ve vědě a inovacích a rozšíření eh, účasti na programu Horizon 2020. Při této příležitosti bych vás rád také informoval o tom, že zasedání Rady pro konkurenceschopnost pod vedením slovenského mm, předsednictví se bude konat 29. listopadu 2016. Děkuji vám za pozornost a těším se na spolupráci s vámi. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za váš projev, za vaši prezentaci a Eh, vůbec za připravované aktivity slovenského předsednictví v oblasti výzkumu, inovací, horizontu 2020. A nyní můžeme zahájit diskusi. Jménem EPP má slovo pan kolega Píper. Máte, prosím, slovo. Vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji vám eh, mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám, eh, pane ministře, za velice zajímavé vytýčení cílů během vašeho předsednictví. Mám dvě otázky. Jedna se vztahuje na téma, eh, k tématu výzkum, zejména oblast eko a s tím, že také chcete podporovat a zapojit do toho malé a střední podniky chci se zeptat na toto. Je to dobré zaměření, ale jak hodnotíte toto eh, ve vztahu k EFSI, k tomu fondu Junckera? Eh, máme ten nový fond růstu, eh, jsou to vlastně naše eh, finance, které máme určeny pro výzkum a jsou to záruky, garance především v oblasti eh, ekovýzkumu a chceme přenést eh, tyto finance do rizikových projektů. Ladí to spolu. Máte představu o tom, jak tento fond Junkera budete podporovat. Máte ve vaší zemi nějaké výsledky? Například v Německu stále ještě na výsledky čekám tohoto fondu Junckera, čili jak ladí eh, toto téma výzkum a nový Evropský fond růstu dohromady, speciálně eh, na pozadí eh, středních firm. Druhá otázka je zaměřena na oblast výzkumu vesmíru. Eh, to se velice dobře poslouchá, to, co jste uvedl, ale když se hovoří o celosvětové vesmírné politice, tak trochu, co postrádám, jsou vize. Eh, kam eh, by se to mohlo konkrétně pohybovat? Kterým směrem? Máme Galileo, máme možná Airbus a jiné věci. Ale když, se, když připomínáte tu vesmírnou politiku, tak kam to půjde? Jakým směrem? Co chcete po pohnatku předu v následujícím půlroce? A potom, jakým způsobem je možné e, zapojit nové regiony do vesmírných strategií e, a malé firmy také do této problematiky. Máte zde speciální přístup k tomu? Děkuji, pane kolego. A nyní dávám slovo paní Kristýně Libacké za SAD. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, prosím, nasaďte si eh, sluchátka. S velkým zájmem jsem si vyslechla vaše, eh, váš příspěvek, ale mám v této souvislosti dvě otázky. Dnes dopoledne jsme se sešli se s komisařem Mojdašem, který zodpovídá za výzkum a inovace. A upozornila jsem na to, e, to, o čem jste se zmínil vy, že je zde nerovné rozdělování finančních prostředků u e, tohoto e, u horizontu 2020. Je tady nepoměr mezi starými členskými státy a státy střední a východní Evropy. Jak to vypadá nyní s důvody eh, tohoto nerovnoměrného rozdělení u horizontu 22, 2020. Eh, Máte v úmyslu eh, udělat nějaké vyrovnání v oblasti výzkumu? A druhá otázka se týká mobility, kterou vy tak zdůrazňujete především u mladých vědců ve standardním programu. Bylo to, všichni občané Evropské unie to dobře akceptovali. Máme ten program Erasmus+, ale v rámci tohoto programu Erasmus+, jsou sice prostředky pro mladé výzkumníky a je to relativně málo. Potom výška e, dotací je odlišná, záleží to na zemi, na jednotlivých zemích. Některé země zdaňují dokonce takovéto podpory a to je velkou překážkou pro mladé výzkumníky e, v této oblasti. Máte v úmyslu něco v této oblasti udělat? E, v rámci těch plánů, které zde máte. Chcete apelovat, aby ty příspěvky, ty dotace byly zvýšeny, a, nebo aby byly také jinak rozděleny? Děkuji. Pana Toš... Děkuji, vám za tento příspěvek. Grupy eh, reformatorů i mm, konzervativů. Nyní pan Tošinovský za frakci EKR, prosím. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já vás také tady vítám na našem výboru, který má právě se specializuje na průmysl a hlavně vědu a výzkum. A myslím si, že to, co jste představil jako program slovenského předsednictví, je pro nás velmi, velmi zajímavé. Zvlášť oceňuji to, že se chcete věnovat a upřít větší pozornost na mladé začínající vědce nebo obecně mladé vědce, protože se asi všichni setkáváme s velkým problémem, jak tito mladí lidé, kteří se chtějí zabývat vědou, jak se dostávají do eh, širších možností. Eh, často já osobně se setkávám s určitou nechutí vstoupit a využívat programu Horizon 2020, eh, protože je obava z velké náročnosti administrativní, velké složitých, složitých struktur a samozřejmě tento program hlavně využívají často velké akademické spolky, které už mají zkušenost, čili navazují na něco. Proto držím palce, ať se podaří vám trochu víc otevřít ty dveře. Určitě to nebude najednou přelomové, víme, že to není vůbec jednoduché, ale každopádně velmi hodnotím a cením si toho vaší snahy právě se soustředit na mladé, mladé věce. Stejně tak jsem velmi rád, že ve svém portfoliu nebo zaměření eh, zmiňujete kosmický výzkum a velké projekty, jako je Galileo Copernicus, které jsou eh, z hlediska finančního objemu možná jedny z největších projektů Evropské unie. A tady bych měl dotaz právě z hlediska vašich priorit Jakou máte představu, jak víc otevřít právě povědomí eh, společnosti podnikatelské sféře, sféry malých a středních podniků, že program Galileo vstupuje do života Kopernikus již eh, v tom životě je a jak eh, ho dát do většího podvědomí, aby tyto programy skutečně začaly přinášet i tu, to, proč se tyto velké prostředky investují do eh, těchto dvou programů. Jinak držím velmi palce a určitě budeme všichni rádi nápomocni eh, ve vašich ve vaší snaze otevřít vědu a výzkum právě směrem k Evropě, protože jsem přesvědčen, že věda a výzkum je jedním z těch nos, nosných projektů, které spojují a měla by se o ní společně starat. Takže přeji hodně úspěchu v tom půlročním boji, který vás čeká. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane kolego. Pokud eh, bych mohl, pane ministře, k tomu ještě něco doplnit, k těm otázkám, které už nastínili mý kolegové, zmínil bych se o eh, cloudu, cloud computing a výzkumu. Protože od otevření v této oblasti Očekáváme toho opravdu hodně. A další důležitá věc by mohla být eh, Evropská rada pro inovace. Pan komisař Mojdáš, který tady byl eh, před několika hodinami během dopolední části zasedání, se k tomu vyjadřoval a nás by zajímalo, eh, co si o tom myslíte vy, slovenské předsednictví. Jaký máte názor na tuto záležitost? Hlásí se ještě někdo další o slovo, kolegové? Pan Pol Rubik, neviděl jsem vás. Předtím, omlouvám se, měl jsem vám dát slovo ještě před eh, svými otázkami, prosím. Já se chci omluvit eh, za svůj pozdní příchod, ale slovenské předsednictví eh, bylo účastno také ve výboru pro vývoj a proto je to pro mě velice zajímavé, jaké hlavní body programu má slovenské předsednictví, které jsou zajímavé pro nás. Jak to vypadá s tím Evropským institutem pro technologie? Jak vypadají plány podrobně a na co se hlavně chcete soustředit během slovenského předsednictví? Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní Angelika Nibler. Děkuji vám, pane předsedo. Stejně jako kolega Rubik se musím omluvit za pozdní příchod. Byla jsem eh, v té jiné skupině Evropské unie. Já bych se chtěla zeptat pana ministra toto. Eh, týká se to Galilea a Kopernikus. Eh, Galileo a Kopernikus, ty se nyní dostávají do operativní fáze. To znamená, musí se vyvíjet obchodní modely, E, musí se nějakým způsobem e, ekonomicky zhodnotit e, tyto dva programy. Zajímalo by mě, co konkrétně plánujete a máte v úmyslu, aby také podniky se nadchly pro GPS aby přestoupili na systém Galileo. A co se týče Kopernikus, tak eh, by se chtěla zeptat na toto. Eh, tak jak se sleduje naše země z výše, tak eh, tady je málo lidí, že my, Evropané, jsme to byli, kdo vyvolal v život nebo uvedl k životu ten program Kopernikus. Možná eh, byste to mohli během vašeho předsednictví lépe propagovat. Co se právě v tom sledování eh, naší matěčky země děje, eh, že by to bylo dobré, kdybychom vytýčili opravdu naše dobré, úspěšné projekty. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Paní Mirkonen, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem také dorazila trochu později, takže jsem neslyšela bohužel celou prezentaci. Přesto bych ale využila příležitosti, která se mi nabízí a položila panu ministrovi několik otázek. Jak jistě eh, víme, vzdělávání a výzkum je základem pro veškerý růst, vytváření nových pracovních míst a eh, inovace v celé Evropě. Takže zajímalo by mne, co si myslíte o vzdělávání a výzkumu v Evropě na které oblasti si myslíte, že bychom se měli zaměřit v oblasti vzdělávání? Co je v Evropě kvalitní a na co bychom se měli více zaměřit, na čem více pracovat? Pokud chceme zajistit, že opravdu budeme mít eh, v Evropě kvalitní vzdělávání. A můžeme být zároveň úspěšní a konkurenceschopní také v budoucnu. Děkuji. Děkuji vám za otázku. Milý pane ministře, tím jsme dokončili eh, první kolečko otázek a já bych vás teď poprosil o odpovědi a poznámky případně. Prosím. prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať. V první řadě vám chci srdečně poděkovat za otázky a také ta doporučení, která jste tím i vyslovili pro následující půlroční období. E, v těchto otázkách je celá řada podnětů a doporučení, které budeme moci zohlednit v naší práci během slovenského předsednictví. Pokusím se schrnout e, některé otázky do jedné odpovědi. Děkuji za otázky týkající se podpory inovativních eh, malých a středních podniků a zároveň i eh, plánu Junckera. V této souvislosti je třeba říci, že máme celou řadu úspěšných inovativních společenství, eh, společností, které se staly globálními lídry a mají také takový potenciál. A takové příklady z eh, členských států Evropské unie bychom chtěli zviditelnit během eh, našeho předsednictví. Takže dáme také dostatečný prostor pro to, aby se členské státy vyjádřily, jaké rámcové podmínky na evropské národní úrovni jsou dobré a naopak, které vytvářejí vytvářejí překážky pro rozvoj, eh, které bychom mohli společnými silami odstranit, abychom tím vytvořili eh, nějaké vhodné eh, výzkumné, inovační, inovativní ekosystémy, které jsou vhodné pro malé a střední podnikání. Samozřejmě, co se týče programu. Eh, jak říkala paní Libická, eh, Erasmus, Marie Curie, Sklodovská a podobně, tak samozřejmě jsou tyto programy důležité. Uvědomuji si, protože v této oblasti působím již dlouhou dobu, že jsou zde určité překážky a problémy, které je třeba odstranit. V některých případech se to může týkat nízké úspěšnosti programů, případně i zvýšení motivace výzkumníků. Měli bychom se podílet na administrativě těchto projektů. V některých státech jsou s tím větší problémy. Z tohoto důvodu si myslím, že je možné vytvořit eh, prostor, na během listopadu eh, budeme mít eh, tu konferenci Eraxes, která by mohla pomoci tomu, abychom si mohli vyměnit názory a i tyto problémy vyřešit domnívám se, že skutečně něk, třeba některé překážky odstranit a současně vytvořit eh, společně takové prostředí, které umožní vyšší efektivitu, ale současně i lepší nastavení systému, který se týká také proporcí úspěšnosti mezi novými a starými členskými státy. Otázka týkající se vesmíru v rámci eh, pracovní, to je eh, pan Peper a pan Tošenovský eh, položili tuto otázku, děkuji vám za to. Tak v rámci pracovní skupiny pro vesmír budeme mít také prezentace malých a středních podniků z oblasti vesmíru, kteří pracují také s vesmírnými daty. Také obrazem chceme ukázat politikům, diplomatům a evropským občanům, že program Kopernikus je starý asi rok, dva, že je velmi atraktivní a s novými satelity eh, je již pomalu v plné fázi. Myslím si, že momentálně po roce a půl nastala fáze, kdy je potřeba opravdu vytvořit pro tento program širokou popularitu. A Všichni by o něm měli vědět. To by byla jedna z našich eh, důležitých věcí na programu, aby se tyto informace rozšířily co nejvíce mezi občany a stejně tak i mezi podnikateli eh, v rámci eh, členských států Evropské unie. Co se týče otázky Evropského výzkumného cloudu. Děkuji za otázku, pane předsedo. Tak samozřejmě dynamika vědy a výzkumu, stejně tak celé ekonomiky se velmi rychle mění a Evropa by měla stát v čele těchto změn. Samozřejmě, jestliže máme vytvořit určitý přechod k novému způsobu, jak uskutečňovat eh, novou eh, vědu a nový výzkum 21. století, tak eh, by to mělo být eh, především také rychlé zpracování velkých objemů dat. Proto si slovenské předsednictví eh, klade za úkol další rozvoj jednotného digitálního trhu. A proto vítáme také tuto strategii týkající se jednotného digitálního trhu. Budeme proto pokračovat v diskuzi o různých iniciativách k digitálnímu balíku, o tom jsme již hovořili koncem dubna v rámci digitálního cloudu. Samozřejmě bude také k dispozici oznámení komise s tím, že jsme přesvědčeni, že prostředním iniciativy otevřené vědy jsme také schopni odstraňovat bariéry, které kterým dneska, eh, dnešní společnost čelí. Ta myšlenka otevřené vědy se primárně týká odstraňování vědomostních bariér a proto bychom se měli soustředit především na tuto oblast. To znamená, aby otevřená věda přinesla užitek pro výzkum jako takový, ale také užitek pro širokou veřejnost a pro soukromý sektor. Stejně tak by měla být upravena kvalita výzkumu. Tím bych odpověděl i na otázku paní eh, poslankyně Velkonenové ohledně kvality vysokoškolského vzdělávání. Podle mého názoru prakticky ve všech zákonech, eh, které mají jednotlivé členské státy, týkají se vysokoškolského vzdělávání, tak se v prvních větách píše, že vysokoškolské vzdělávání by se mělo poskytovat na základě vědeckého bádání a výzkumné činnosti. A já se domnívám, že právě aktivity, které směřují na podporu výzkumu, na to i na půdě vysokých škol, by měl směřovat k vyšší kvalitě poskytovaného vzdělávání. A samozřejmě, když to není možné eh, možná úplně tématem pro tento výbor, tak jednoznačně kvalitní vzdělávání určitě souvisí s poskytováním kvalitního výzkumu. Myslím si, že podpora kvalitního výzkumu je jedna z priorit vůbec všech členských států Evropské unie. A pro budeme, proto budeme také podporovat všechny aktivity, které směřují na zkvalitnění výzkumu a objemu výzkumu eh, uskutečňovaného v rámci Evropské unie. Děkuji pěkně. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám, pane ministře. Velmi děkuji za všechny odpovědi za všechny odpovědi i poznámky. Jsem velice rád, že tady můžeme projednat eh, všechna tato důležitá témata, jako je například výzkum, inovace, ale také vzdělávání, protože padly i otázky týkající se vzdělávání na začátku vašeho předsednictví. Teď vám chci popřát hodně úspěchů, protože váš úspěch bude úspěchem pro celou Evropskou unii. Takže hodně úspěchů během nadcházejících šesti měsíců a velice vám děkuji za to, že jste přišli na náš výbor do Evropského parlamentu. Děkuji. Thank you very much. Uh, Milí kolegové, teď přistoupíme k bodu 13 na pořadu jednání. Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Na začátek bych poznamenal eh, k tomuto bodu několik věcí. A to z pozice zpravodaje tohoto nařízení. Nejprve, kromě těch 125 pozměňovacích návrhů k mému návrhu zprávy, předložili členové 763 dalších návrhů, což znamená, že máme celkem eh, 888 pozměňovacích návrhů k tomu komisnímu návrhu. Pozměňovací návrhy se vlastně týkají všech, týkají všech hlavních aspektů komisního návrhu, včetně například definice chráněných eh, klientů a také zásadních sociálních služeb, což je velice důležité. Dále složení regionů, norem dodávek posuzování rizika, prevenčních plánů, eh, plánů řešení krizové situace a potom, což je extrémně důležité, povinnosti, které se stanovují pro povinnosti pro eh, podniky obchodující se zemním plynem a také povinnosti týkající se eh, případné krize nebo naléhavé situace. Navíc Řada pozměňovacích návrhů e, pouze replikují můj návrh, který spočívá v tom, že bychom měli vytvořit koridory pro naléhavé dodávky plynu. A potom, nakonec, řada návrhů usiluje o to, abychom posílili eh, význam opatření na zajištění energetické efektivnosti, tak abychom eh, na základě toho celkově zajistili bezpečnost dodávek zemního plynu. Řekl bych k tomu, a možná bychom měli začít počítat čas mého vyjádření. Dobře, budu se snažit hovořit co nejstručněji. Mám začít znovu? Ne, není to nutné. Dobře. Ale jsou to obecné poznámky z mé strany, jsou velice důležité. To nařízení se zabývá tím, jak se zabezpečit eh, v případě výrazné nebo významné krize. Za prvé chci říci, že věříme v trh. Interní eh, trh energie s zemním plynem a v první řadě bychom tedy měli využívat eh, všech možností, které nám trh nabízí. Ale v případě nějaké velké krize budeme potřebovat posouzení rizika, dále preventivní kroky, plán a potom také plán pro řešení krizové situace. To až jako poslední řešení rozhodně poslední řešení. Doufáme, že se to nikdy nepoužije, něco podobného se nikdy nepoužije, ale měli bychom se na to přesto připravit. Použilo by se um, něco ve stylu solidarity. Solidarita by byla zakotvena jako právní povinnost. Samozřejmě až jako poslední řešení, ale existovalo by to. A co je velice důležité v souvislosti se solidaritou, s kroky, které se odvíjí od solidarity a solidarity jako právní povinnost. Co je důležité, je definovat chráněné spotřebitele nebo zákazníky. To podle mne nebude nějak zvlášť komplikované, když zohledníme to, že jich o pouze omezený počet, minimální počet, mělo by to tak být nastaveno a v takovém případě by se všechny členské státy a také poslanci na tom mohli dohodnout. Metoda kompenzace ovšem tak jednoduchá není. Nebude se o tom jednat, eh, jednoduše to bude první problematická otázka. Ve chvíli, kdy budeme jednat se spravodaj, spravodajem a stínovými spravodaji. Potom druhá záležitost, regiony. Jak by měly fungovat? a jakým způsobem by měli eh, navrhovat posouzení rizika, preventivní plány a plány pro řešení krizové situace. Společně s těmi koridory pro eh, dodávky v případě krize. To by také mohlo být v budoucnu velmi důležité. A evropské i národní operace klíče budou, eh, pardon, akce budou klíčové. Toto musíme projednat eh, s příslušnými subjekty na trhu operátory. A potom poslední věc, která také bude důležitá, je notifikace těch nejvýznamnějších eh, dokumentů smluv. Bude to notifikace ex post jak jistě víme. Někdy se očekává eh, ex ante, tedy notifikace předem, což je ale jiný právní dokument. V tomto případě bude notifikace probíhat ex post, poté, co budou uzavřeny některé nejvýznamnější smlouvy. Potom věci jako například opatření pro zajištění energetické efektivnosti, to by nám také mohlo pomoci v eh, komplikovaných situacích. To je podle mne jasné a myslím si, že by to nemělo být zvlášť komplikované doplnit něco do našeho návrhu na toto téma. Takže velice vám děkuji. Děkuji za trpělivost. A teď dostanou slovo stínový zpravodajové. Jako první za SD paní Griffin, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Především chci srdečně poděkovat Ježimu za vynikající spolupráci v tomto materiálu. Eh, bezpečnost dodávek plynu eh, nelze eh, docílit, pokud bude jeden členský stát jednat sám. Musí se jednat o celoevropskou spolupráci. My jsme se snažili posílit perspektivu návrhu a zaměření na udržitelnost, jak Ježí řekl, z Zdůrazňujeme zejména energetickou účinnost, využití obnovitelných zdrojů a e, také e, oslabení e, odkázanosti na dovozy. My se domníváme, že eh, bychom vždy měli přihlížet eh, eh, k otázkám ochrany klimatu a také se snažili snižovat spotřebu plynu zvyšováním mm, účinnosti. Nová infrastruktura by měla reagovat na mm, poptávku po plynu tak, abychom nestráceli zbytečně aktiva. A také bychom měli více využívat Eh, zásoby jednotlivých členských států, myslet na uhlíkovou stopu. Eh, vyžadujeme integrovaný přístup, pokud jde o plyn a eh, elektrický proud a podporujeme zásadu regionální spolupráce a také koridory pro nouzové dodávky v případě krizi. Nadnárodní charakter dodávek plynu a riziko přelévání vyžaduje zvýšenou koordinaci a soulad s principy na celoevropské úrovni opatření musí být stanovena eh, společně členskými státy vytvářením společných preventivních a nouzových plánů. Regionální plány ale nenahrazují národní plány, které zůstanou prvním krokem. Eh, tento přístup by také neměl bránit v kooperaci tam, kde došlo k identifikaci velkých rizik. Za tímto účelem eh, navrhujeme, nebo vy navrhujete další úroveň koordinace a sice skrze ony nouzové nebo krizové koridory. E, nutno také vyjasnit, aby e, tyto regiony nebránily členským státům ve spolupráci se sousedními státy vně Evropské unie. Ostatně bylo potěšením s vámi spolupracovat. Děkuji, Terezo, za vaše připomínky a dalším stínovým zpravodajem e, jménem EKR je Pan Česak, prosím, prosím, máte slovo. Děkuji bardzo, pane předsedající. Bardzo děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, vám za to, že jste Eh, probral eh, některé komentáře a pozměňovací návrhy, protože je to velmi důležitá zpráva a my musíme samozřejmě přijít s vlastními postoji. Návrh zprávy pokrývá řadu důležitých aspektů bezpečnosti dodávek plynu a bezpečnosti plynu samotného a musíme to vnímat v kontextu eh, projektu Nord Stream 2 jenž byl používan a bude používan jako geopolitický nástroj budoucnosti. A když se podíváme na eh, znění zprávy, eh, tak eh, tam vidíme i roli regionu, které by měly hrát v případě přerušení v dodávkách a také využití mechanismu solidarity v případě krizových situacích. A také se musíme zaměřit na dlouhodobé obchodní smlouvy, které již byly podepsány mezi jednotlivými dodavateli. Toto je první setkání, respektive první debata eh, ke zprávě a když se podíváme na původní dokument, pak myslím, že mohu souhlasit s pozicí pana zpravodaje, totiž, že dosud když se podíváme na spolupráci mezi členskými státy v této oblasti, tak dosud tato spolupráce není dostačující. Já sám jsem předložil několik pozměňovacích návrhů v tomto ohledu a myslím, že kooperaci musíme posílit mezi členskými státy tím, že vytvoříme ony regiony, které k nímž se sám zpravodaj vztahuje. Máme tady ACER, ACER, Evropská organizace a Evropskou komisi jako takovou, která také se bude snažit posílit určitá ustanovení, zejména pokud jde o zpětný eh, tok v případě eh, krize v dodávkách. Také musí, musíme brát v potaz nouzové situace a mm, podívat se také na eh, provozovatele Eh, elektrického proudu. Nutno eh, také zajistit, abychom pokryli všechny dodavatele plynu bez ohledu na jejich eh, velikost. Mm, to je nutno také zapracovat do zprávy. Je mm, nutno zajistit vyšší transparentnost smluv o dodávkách zemního plynu mezi Mm, dodavateli členských zemí a třetích zemí. Ještě jsou zde další oblasti ve zprávě, na které se zaměříme, ale o tom ještě budeme diskutovat v průběhu eh, příštích eh, zasedání. Eh, chci poděkovat panu zpravodaji za to, že stanovil už jednotlivá data, jednotlivé termíny naší pracovní skupiny, protože je to velmi, myslím, důležitá zpráva. Děkuji. A nyní jménem GUE má slovo pan Benito Ziluaga. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Takže tady mám eh, takový dáreček, za který vám děkuji. Eh, je to důležité, ukazuje to také titul, eh, který je to napsaný, že se lidé zajímají o toto téma. Chtěl bych se zmínit o dalším tématu, TTIP a příslušné nedostatky. Tady se hovoří o tom, že je třeba dosáhnout eh, právního kompromisu, aby se všechny nedostatky odstranily a s tím, aby se mohl dovážet eh, zemní plyn. Eh, Spojeným státům se otevřou vlastně dveře pro dovoz. To všem nechceme, protože tady je třeba také brát ohled na politiku životního prostředí. Eh, vlastně se zemní plyn, který se dováží ze Spojených států, pochází z frackingu. A fosilní paliva se opět jejich objem zvyšuje. A my jsme proti, z těchto, eh, proti ty typu z těchto důvodů. Evropská strategie pro bezpečnost eh, dodávek se musí zasadit také o to, abychom dosáhli ekologických cílů v Evropě. Jestliže se budují nové infrastruktury, tak eh, je třeba se starat o to, aby poptávka po zemním plynu klesala a je třeba hledat eh, nová eh, řešení v podobě lepší energetické účinnosti a také akumulace obnovitelných zdrojů energie. Děkuji. Děkuji, pane kolego, za připomínky. Hlásí se ještě někdo o slovo? Nevidím nikoho. Teď chcete ještě, pane Tamburano, prosím, máte slovo. Děkuji vám za práci i za přístup a vaši ochotu a úvahy. My jsme v některých částech návrhu Busek pro, zejména pokud jde o úvahu přeshraniční eh, spolupráce eh, a zlepšení také některých eh, stávajících přeshraničních propojení, ta musí být také zohledněna. Ale ten eh, dvousměrný tok plyku zatím, plynu zatím ještě nebyl zohledněn, ale mělo by se to stát standardem. Považujeme to za dobré, ale pokud jde o vytváření regionu i eh, z jednotlivých členských eh, států, států. To považujeme za poněkud podivné. Měly by to asi být eh, dobrovolná eh, spojení, protože to může také vést k prolínání, tak jak je to uvedeno v příloze 1. Věc, která nám dělá obavy, je to, že nechceme, aby toto nařízení, které se zaměřuje na bezpečnost, zajištění bezpečnosti, abychom se eh, vyhnuli dalším krizím, tak nechceme, aby se z toho stal takový trojský kůň eh, při vytváření nových infrastruktur. Víme, že u některých infrastruktur eh, se nakonec stalo to, že se nevyužívají dostatečně, například ty znovu splinovací zařizování, zařízení a nechceme, aby se tak stalo i u dalších. Takže opravdu bychom se chtěli vyhnout stavbě dalších plynovodů, aniž bychom předem posoudili dopady, které to bude mít. Takže nechceme převádět eh, zdroje, například eh, z, z energetické efektivnosti nebo obnovitelných zdrojů, na toto, aniž bychom se přesně eh, zaměřili na dopady. Velké obavy nám dělá takový lík, uniklá zpráva o o TTIP. Zveřejnilo se to včera díky Greenpeace z Německa a zdá se, že všechna ta parlamentní práce, institucionální práce na úrovni EU eh, je úplně zbytečná. Z té uniklé zprávy to tak vypadá a já si myslím, že toto by také mělo být eh, zohledněno a posouzeno. Potom dvě eh, ještě takové obecnější závěrečné poznámky. Když se podíváme na login a energetickou politiku, tak si musíme podívat, jaké, jakými klimatickými zákony se řídí svět. Můžeme některé věci, například gravitační zákon, spochybnit, ale například tak, že poletíme, ale nakonec stejně musíme vždy přistát. A plyn, to je velice důležité, eh, důležitá surovina pro to, aby, ten, aby to přistání nakonec bylo eh, takové příjemnější, plynulejší, tak aby ten přechod na eh, nefosilní paliva byl plynulejší. Takže podle mě bychom se tady měli opravdu snažit to vyhnout tomu fenoménu lock-in. Myslím, že už jsem vyčerpal čas, který mi dali k dispozici, takže si teď nedovolím uh, jít nad rámec toho, ale myslím, že bude znovu příležitost to ještě projednat. Uh, thank you very much, colleague, for your remarks. Děkuji vám za poznámky. Teď jako další pan Sean Kelly. Děkuji, pane předsedo, děkuji za dobrou práci eh, v této zprávě. Eh, je zjevné, že celá otázka bezpečnosti dodávek plynu je pro nás nesmírně důležitá a eh, plyn je výsledek ehm, ehm, dohody CAP ehm, ještě před Vánoci, kde jsem zastupoval tento výbor. Plyn je nejekologičtější fosilní palivo a bude tady ještě po mnoho let. Takže je důležité zajistit eh, bezpečné dodávky v Evropě a musíme eh, k tomu použít eh, všech možností. Je také důležité diverzifikovat způsoby dodávek, včetně z hm, hm, zemního plynu. Zejména v mé zemi v důsledku hlasování o Brexitu budeme ve velmi těžké pozici, protože jsme do značné míry odkázání na potruby ze Spojeného království. Za pět, deset let e, ztratíme e, náš stávající produktovod, ale když Brexit bude implementován, tak e, to napojení bude problematické a mm, skutečně nechápu eh, veškeré ty eh, hlasy proti TTIP. TTIP není eh, jiná smlouva než ostatní obchodní smlouvy. 28 členských států plus parlament a rada dali již zelenou pro vyjednávání a pokračování vyjednání. Ještě mm, dříve, než jsme mohli říct, říct, že jsme proti nebo pro. A také jsem zneklidněn um, tím, že eh, příliš přihlížíme k takzvaným eh, leaks, eh, které jsou hlášeny organizacemi jako Greenpeace a tak dále. Um, já myslím, že to není správný způsob, abychom my volení poslanci eh, tímto způsobem postupovali a nechali se eh, tím zneklidňovat. Musíme dodržovat eh, legitimní výsledky hlasování, zajišťovat bezpečnost dodávek a to je práce, kterou bychom měli tady vykonávat a já vás podporuji ve snaze zajistit bezpečnost dodávek v Evropě. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A hlásí se ještě další někdo o slovo? Nevidím nikoho, takže bych eh, chtěl požádat, eh, respektive nejspolehlivějšího eh, v poslední době nejspolehlivějšího zástupce Evropské komise, pana Stefana Mozera, eh, vedoucího jednotky DG Energy. Eh, děkujeme, že jste dorazil a máte slovo. Děkuji, pane Bosku, za laskavá slova, také za to, že jste nás pozvali eh, na toto zasedání, na tuto diskuzi. Děkuji také všem europoslancům za příspěvky na toto téma, také za to, že jsme mohli několikrát se s vámi už na toto téma spojit. Toto je jsou jedny z prvních cílů v rámci energetické unie, která se samozřejmě nesnaží pouze zajistit bezpečnost dodávek zemního plynu, ale jsou tam také stanoveny jiné cíle, konkrétně eh, řízení poptávky, eh, efektivnost, udržitelnost klima a tak dále. Konkrétně jsme zaznamenali velký úspěch konference COP21 a tady vyvstala otázka, jakou úlohu má mít plyn. Podle nás plyn bude mít, plyn bude mít eh, velkou úlohu v budoucnu, Musíme tady splnit určité cíle a to společně s tranzicí eh, na obnovitelné zdroje energie. Energetická efektivnost se také bude muset eh, zdůrazňovat. Nicméně pokroky v této věci neumožní kompenzovat eh, změny v národní produkci. Takže si myslím, že plyn se, použití plynu bude stabilní ještě nějakou dobu a my musíme zajistit, aby všechna opatření, která přijímáme a infrastruktura zůstaly v platnosti, tedy aby byly i nadále k dispozici. Měli bychom se také vyhnout tomu, jak říkali někteří členové tzv. overbuildingu, to znamená přílišnému vytváření kapacit, nevyužívání stávajících struktur a tak dále, takže bychom se opravdu měli snažit eh, minimalizovat stavbu nových zařízení a infrastruktur, ale se nebo více se zaměřit spíše na propojení, tak aby každý členský stát měl přístup k několika zdrojům zemního plynu, aby měl záruky v případě narušení dodávek, ke kterým může dojít. V tomto kontextu bychom se samozřejmě měli také snažit bránit Lokinu, ten minimalistický přístup k novým, ke stavbě nových zařízení a lepším propojením toho, co máme, si myslím, že se nám to podaří vyhnout tomu Lokinu. Rozhodně potřebujeme teď udělat velký krok kupředu a musíme zajistit bezpečnost dodávek zemního plynu. Pan Buzek už to na začátku zhrnul. Musíme se zaměřit na několik klíčových aspektů regionální spolupráci. Jsme velice spokojení s přístupem parlamentu, který jste si zvolili v této věci. Dále koridory pro uh, krizové dodávky, to tam bylo doplněno jako něco navíc. Pomocí toho můžeme analýzu zlepšit od samého začátku a to také může hrát významnou úlohu. Když propojíme veškerou eh, expertizu, kterou máme k dispozici a členské státy toto všechno potom mohou dále využít při vytváření regionálních posouzení rizika, při vytváření regionálních plánů. Rozhodně tam také budou muset být také některé národní aspekty, tím členské státy přispějí eh, nejvíce, je to vlastně odraz jejich suverenity, ale kromě toho bude muset existovat skutečná spolupráce na regionální úrovni. My eh, čekáme na mandát pro odsouhlasení eh, konkrétních opatření. Musíme volit taková, která nebudou mít negativní dopad přeshraniční a Tedy ten přeshraniční aspekt je podle nás nejdůležitější. Musíme zachovat opravdovou eh, spolupráci na regionální úrovni. Potom solidarita, to zmiňoval pan Buzek na začátku, to bude eh, až jako poslední řešení použito, ale symbolicky to představuje také podstatu eh, skutečné energetické unie. Bude to taková záruka a tím pádem musíme zajistit, aby praktické aspekty opravdu fungovaly. V září proběhne koordinační skupina pro zemní plyn. Se, spolu se zúčastněnými stranami se budeme snažit vyjasnit eh, ještě další aspekty, ty, na kterých je nutné ještě dále pracovat. A tím také budeme moci později přispět k legislativnímu návrhu, který bude komise vydávat eh, v budoucnu. Dále transparentnost smluv. Tam jsme se snažili najít nutnou rovnováhu mezi tím, co je opravdu nutné, co členské státy musí předem vědět v souvislosti s možnými omezeními a na druhé straně jsme se snažili minimalizovat administrativní zátěž. Je to takový přístup ex post, jak zmiňoval pan Buzek. A rozhodně to bude mít také takovou odrazovací funkci. Budeme se snažit eh, od začátku vyhnout tomu, aby do smluv byly zapracovávány restriktivní smlouvy, eh, pardon, restriktivní doložky. Dále. Energetická unie, to je rozhodně rozšíření našich snah eh, v porovnání s minulostí. Musíme pracovat i s Balkánem, Ukrajinou, Moldáví a přínosy z toho budou mít všichni. Nejde pouze o to, že EU by pomáhala zbytku komunity, ale my naopak také můžeme mít e, přínos s zařízení a infrastruktur, které mají oni k dispozici. Můžeme dát dohromady existující zdroje a tím snížit celkové náklady. Výsledek se tím navíc zlepší, budeme mít e, potom lepší nebo lépe zajištěnou bezpečnost dodávek zemního plynu. Potom e, kolegové europoslanci zmiňovali několik věcí konkrétně ke chráněným zákazníkům jste se vyjadřovali udržitelnost. Říkali jste, že se musíme vyhnout negativním uh, dopadům, únik plynu, potom LNG a skladování, to se, o tom se hovořilo i včera. Je pravda, že tady musíme úzce spolupracovat s průmyslovým odvětvím a také regulátory na celém světě. To je věc, nebo aspekty, které nás budou doprovázet při práci na této otázce a myslím si, že se to bude prodávat také na dalších fórech. Takže ještě jednou vám děkuji za to, že jste nám umožnili se dostavit na toto zasedání a přeji příjemné léto. Děkuji. Děkuji vám. Milí kolegové, já vám chci nejprve poděkovat za skvělou spolupráci. Podle mne je tady jednoduché se vzájemně pochopit. Možná v některých věcech nesouhlasíme, nezhodujeme se, ale ty hlavní věci byly projednány velice otevřeně a za to já vám velmi děkuji. Terezo, vy jste zdůrazňovala, že koridory pro zajištění nouzových dodávek mohou vyřešit určité otázky či pochybnosti, když budou mezi sebou mimo jiné spolupracovat také regiony. A zároveň je to odpověď na otázku e, pana Tamburána. Vy jste žádal o flexibilitu a když ještě navíc tam doplníme toto, nebude to samozřejmě jako hlavní řešení, ale když koridory pro nouzové dodávky budou doplněny ještě jako něco navíc pro regiony, tak to bude vlastně znamenat určitou flexibilitu. Dá se to identifikovat, jak už zaznělo, jako evropské nebo e, přenosový systém mezi evropskou a národní úrovní a to navíc e, podpoří komise. A i další fora jsou ochotná nás v tom podpořit. Je tam zastoupeno 28 členských států a operátoři jsou také ochotní v této věci spolupracovat chtějí identifikovat, ne vytvářet něco nového, protože to trvá určitou dobu, ale identifikovat eh, koridory pro nouzové dodávky plynu. Samozřejmě, jisté problémy existují, jak zdůrazňoval Sean. Jeden z našich regionů by totiž mohl úplně zmizet. Zatím nebyl podán formální, nebyla podána formální žádost britské vlády, takže stále ten region ještě existuje, máme jej, ale bez Velké Británie bychom si tuto otázku v budoucnu měli položit a vy jste to zdůrazňoval, je to opravdu velmi důležitá věc. Možná e, se také úplně nezhodujeme s panem Česakem. Pokud by se notifikovaly všechny smlouvy, a těch máme tisíc, několik tisíc v EU, a některé z nich opravdu nejsou klíčové pro zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Takže řekněme, že by se mělo jednat pouze o ty nejdůležitější z hlediska zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu do členských států a regionů. Pouze ty nejdůležitější, neměli bychom zacházet do veškerých podrobností. Tady se možná na všem úplně nezhodujeme, ale všechno zatím stojí ještě před námi, nebylo to rozhodnuto, a já bych vás chtěl vyzvat, abyste se zamysleli velmi podrobně nad zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu v několika nadcházejících týdnech. Teď, v nejbližších týdnech, si můžete odpočinout, odpočíňte si a používejte zemní plyn všude tam v Evropě, kde jej budete potřebovat. To je vše. Já vám chci jenom poděkovat znovu za skvělou spolupráci. A podle mne toto téma bude ještě důležité, ta zpráva bude důležitá a také spolehlivá pro naše spotřebitele, protože to je to nejdůležitější spotřebitele, ale také pro energetické společnosti. Bez těch nemůžeme nic dělat. Bez zapojení odvětví energie nemůžeme dělat nic. Na ty bychom neměli zapomínat, pokud chceme opravdu pomoci spotřebitelům v konečném důsledku. Takže děkuji kolegové, děkuji vám za skvělou diskuzi a budu se těšit na pilnou práci, která nás ještě čeká na konci srpna, začátku září. Teď půjdeme dále. Bod číslo 14. Je to poslední bod na pořadu jednání, ale neméně důležitý, který budeme projednávat ještě před letní dovolenou. Poslední bod je vlastně bod různé, takže to není úplně poslední bod. Předposlední. Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice ETS. Spravodajem je tady pan Frederik Federli. A já bych tady chtěl poznamenat, že jsme vypracovávali toto stanovisko podle pravidla 54, posílená spolupráce se stílenými kompetencemi, pokud je o e, fondy a úniky, uhlíky, u, uniku, eh, uhlíku. 780 pozměňovacích návrhů, poměrně hodně, 47 z nich eh, předložil pan navrhovatel. Víme, že i když ITRE tady není příslušný výbor, tak je to přesto klíčová věc. Má to opravdu obrovský význam, tato zpráva. Takže i naše diskuze v této souvislosti by mohla být velmi důležitá pro zajištění konkurenceschopnosti našeho průmyslového odvětví a také pro splnění cílů v oblasti klimatu. Milý kolego Frederiku, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokud jde o práci na toto důležité téma, jsme rádi, že máme silnou pozici v ITRE díky práci e, pana předsedy Buska. A nyní máme stejné, e, stejnou pozici v, v rámci části ETS jako e, INTA. A to nám pomáhá, ale určitě poskytneme stanoviska ke všem částem ETS. Eh, za prvé v procesu proběhla debata ve výboru ITRE a 780 pozňovacích návrhů podali kolegové z parlamentu a já se pokusím eh, některé z nich eh, zmínit a narysovat určité směry, které eh, z toho vyplývají a které budou pro nás nejdůležitější. Takže snížení mm, nákladů, dále únik uhlíku a pařížská dohoda. Eh, Pokud jde o eh, ustanovení o úniku uhlíku, máme eh, jak ustanovení o cíleném postupu, tak i soulad s mm, návrhem komise. Kde ta většina nakonec se eh, bude rýsovat, to uvidíme, ale jak já jako zpravodaj i stínoví zpravodajové na tom intenzivně pracují, abychom eh, zajistili většinu pro zprávu v ITRE. To znamená, my všichni budeme muset opět přistoupit na kompromisy. Pokud jde o častější um, úpravy, pokud jde o výrobní data, tady je, zase většina v parlamentu z různých skupin. Pokud jde o benchmark, je tady velký rozdíl eh, mezi pozměňovacími návrhy. Někteří požadují úplný sběr dat a jiný zase eh, mm, určitý paušál eh, navržený komisí. Já jsem přesvědčen, že úplný sběr dat by znamenalo, trestat eh, zejména ty první, kteří učinili velké investice eh, již eh, v prvopočátcích a dostali se na hranice toho, co je možné dělat při snižování emisí, zatímco bychom byli benevolentnější vůči těm, kteří tyto kroky ještě neučinili. Pravděpodobně skončíme někde eh, na kompromisním, eh, kompromisní pozice. Dále kompenzace za, eh, kompenzace za nepřímé náklady. Tady jsou návrhy v obou směrech. Někteří žádají dobrovolné kompenzace, jiní zase nepožadují žádné kompenzace, jiní zase povinné kompenzace v souladu se státními pravidly anebo vytvoření kompenzačního systému na evropské úrovni. Takže to bude velmi složité se nějak zhodnout, ale určitě se nám to podaří. Nalezení kompromisu, který povede mm, e, k nevyužití průřezového korekčního faktoru bude také velká výzva, ale já jsem mm, pochopil mm, od kolegů, že to je jejich hlavní cíl zajistit, aby ti, kteří eh, budou mít eh, eh, povolenky zdarma, je také získají a ne jenom 20%, jak k tomu dojde, respektive, že mm, nepřijdou o 20% průmyslové inovace. Většina se mnou souhlasí, že potřebujeme větší, silnější inovační fond, tak aby se stal mocným nástrojem a Eh, podpořil eh, inovativní nízkouhlíkové energie. Eh, Pokud je o zdroje těch povolenek, tak tady se návrhy ubírají různými směry. Máme to čerpat z dražeb nebo bezplatných povolenek. Tady jsme se rozdělili na dvě skupiny a napříč pozněvacími návrhy probíhá i debata o tom, jak podpořit jednotlivé fondy, zdali mm, to čerpat z eh, dražeb anebo z té části bezplatných povolenek. Třetí bod se týká integrovaného energetického trhu, to je zejména přechod k volnému udělování eh, povolenek. Mnohé pozměňovací návrhy se ubírají směrem eh, k transparentnosti a ekologicky životaschopným eh, systémům, ale mnoze, mnohé se ubírají opačným směrem vládní struktura eh, a pokyny využívání fondu je důležité, aby nedošlo ke zkreslování konkurenční eh, nebo hospodářské soutěže mezi členskými státy. To znamená, že bychom v rámci ETS neměli vytvořit systém, který bude kontraproduktivní té práci, kterou děláme v rámci energetické unie. A vím, že se mm, tady vyslovujete proti překrývání eh, politik. Další poslední bod vycházeje z pařížské dohody. Je tady podpora Sladění ETS s pařížskou dohodou, jak jsem již ve zprávě uvedl, bylo by předčasné vyvozovat z toho velké eh, závěry a eh, dělat velké změny po samitu v Paříži. My musíme naopak pak naplnit pařížskou dohodu životem a také konkrétními akcemi jednotlivých vlád, abychom zjistili, co je potřeba aktualizovat a co nikoli na evropské úrovni. A já jsem eh, navrhl rok 2023 pro ten přeskum a propočty. E, ti, kteří vlastně prošli všemi těmi 780 pozněvacími návrhy, mohli zjistit, že jsou tam i také, kde e, vlastně nemáme sdílené kompetence. Já i my stínoví zpravodajové si rozhodně vyhrneme rukávy a e, zapracujeme všechny ty návrhy do textu, které jsou v duchu našeho výboru, abychom přispěli tímto Děkuji. A jménem EPP má nyní slovo paní Del Castillo Vera. Ne Ano. Prosím, máte slovo. Ano, já zastupuji kolegyni, která bohužel nemůže být dnes s námi a přečetla bych její vzkaz. Pane předsedo, kolegové, chci poděkovat nejenom zpravodajovi a stínovým zpravodajům, ale i ostatním členům výboru za jejich úsilí. Eh, já jsem eh, zkontrolovala více než 780 eh, pozměňovacích návrhů a s radostí jsem zjistila, že řada starostí, které vlastně přednesly nevládní organizace i průmysl, jsou sdíleny členy napříč frakcemi a vyústilo to v pozměňovací návrhy, které jsou adekvátní základnou. Chtěla bych vyzvat zpravodaje, aby usiloval o dosažení kompromisu poslanců, což nikdy není snadné. Pokud jde o benchmark, eh, benchmark s většina eh, souhlasíme, že potřebujeme realističtější a aktuálnější benchmarky, eh, zejména Eh, vzhledem k blížícímu, blížícímu se čtvrtému obchodnímu období. Doufám, že v nadcházejících diskusích budeme také schopni definovat eh, férové řešení, jak eh, naložit s procesem emisí. Pokud jde o férová řešení, také s radostí kvituji, že několik skupin předložilo podněvací návrhy usilující o dynamičtější přidělování povolenek. Dle našeho názoru názoru, to znamená tedy férovější eh, eh, přidělování. Tak, abychom nekomplikovali život malým a středně velkým, měli by eh, mít přístup k většímu dílu a podniky společnosti často sami vědí nejlépe, co je pro ně nejlepší a tudíž umí učinit nejvýhodnější rozhodnutí. Mám několik eh, návrhů týkajících se harmonizovanějších eh, metod. A také voláme pro harmonizovanějších kompenzacích. To by eh, také znamenalo rovnější podmínky. Jak známo, skupina EPP nepodporuje benevolentní přístup k úniku uhlíku a také zelení a ostatní předložili návrhy v tomto eh, smyslu. Eh, eh, mají jedno společného. Žádný návrh nevychází z pevných dat. Logika podporuje ty, kteří jsou ohroženi největším rizikem. Ale jak to kvantifikovat? Z tohoto důvodu v kom- kombinaci s nepraktičností tohoto přístupu se EPP rozhodla zaměřit se na jiná řešení uniku eh, eh, karbonu eh, nebo uhlíku, což jsem právě zmínila. A věříme, že nalezení lepší rovnováhy mezi bezplatným přidělováním a aukcemi nebo dražbami je jedno z nich. EPP se ráda stane partnerem rady, ale Zdá se, že narůstá povědomí i na úrovni e, rady usilovat o férovější přidělování a to se hraje důležitou roli při snižování pravděpodobnosti mm, průřezového korekčního faktoru. That is shared across industrial sectors. Závěrem. Od prvopočátku pan eh, Federle poukazuje na to, že chce mít inkluzivní přístup a proto bych chtěla zdůraznit, že chceme-li, aby toto stanovisko uspělo, kompromisy musí obrážet společné směrování tohoto výboru a já se těším na eh, pokračování práce s vámi všemi. Děkuji. Děkuji. Teď za SD stínový zpravodaj pan Eduard Martin, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji i stínovým zpravodajům za skvělou práci, kterou jste odvedli. Je pravda, že si teď musíme eh, vyhnout rukávy a pustit si do práce, nejenom proto, abychom našli kompromis, ale také z toho důvodu, že máme velice krátké lhuty. Máme pět týdnů na to, abychom eh, se na ITRE dohodli a po těchto disk- nebo během té doby diskuze budou velice intenzivní. Rozhodně se budeme muset minimálně jednou sejít mezi stínovými zpravodaji a pravděpodobně dvakrát tolik, eh, pokud je o technické zasedání. Takže já využiji této příležitosti na zasedání i ještě před létem a chci vyslat několik signálů, zpráv eh, pro stínové zpravodaje a také komisi. Je, nejprve můžeme konstatovat, že DG Klima se tady příliš nezapojila eh, do práce. Od začátku pan, pan Jose Depek, generální ředitel DG Klima, už na začátku řekl, že má problém se cenami CO2, které jsou příliš nízké. A to během eh, konference eh, Agora Energie 2, což eh, se konalo v červnu tohoto roku v Bruselu. Pan ředitel tam také prohlásil, že byl předložen návrh, ale trh se nevyvíjí tak, jak jsme očekávali. Potom na druhé straně konstatujeme, nulovou otevřenost pro radikálnější řešení, jako je například koridor pro uhlík. Eh, a nesouhlas s lineárním snižováním. Včera byla eh, zveřejněna nejnovější zpráva, vycházela i z údajů Thomson Reuters a tam se uvedlo, že 2021 až 2030 nebudeme schopni zajistit to lineární snižování eh, ve výši 2,4% a nesplníme ani cíle stanovené do roku 2050. Ještě bych se vrátil um, k systému ETS. Například v roce 2015 36,6 milionů, uh, milionů tun uh, oceli se dostalo na trhy OECD. Pokud by tato ocel plnila stejné hm, požadavky jako ty, které máme tady v EU, tak by to představovalo výraznou, výrazný zisk pro jednotlivé členské státy. Uh, a nebo by mohli nepoužité kvóty použít, eh, prodat podnikům a to by představovalo více než jednu miliardu eur. Ale zdá se, že v Evropě teď máme příliš peněz na to, abychom se něčím podobným zabývali. A potom naopak, zaznamenáváme výrazný tlak na to, aby kvóty byly přidělovány zdarma. Zaznamenali jsme takový názor, že pokud dáme příliš kvót k dispozici, tak podporujeme průmysl a pokud omezujeme kvóty, tak jsme proti průmyslu. Co je ale důležité, jsou investice a to je klíčové, to je samotný základní kámen celého systému ETS. Pokud bychom kvóty zdarma asimilovali eh, investicím, tak to znamená, že eh, si podkopeme nebo podřežeme větev. Pokud by ten systém eh, bezplatného udělování kvót pokračoval i nadále, tak přijdeme o e, výrazné zisky. Vychází to e, z historie, ale my teď musíme zvolit dynamičtější řešení. Musíme e, přepočítat benchmarky a konečně přistoupit k fázi 4. Také musíme zajistit, aby z toho aby, nebo abychom zajistili investice, aby z toho měli přínos eh, jednotlivá zařízení spíše než investoři a pokud je to nutné, tak musíme opravit nebo i sankcionovat eh, zneužití situace, protože k těm došlo v minulosti mnohokrát. Dále musíme opravit um, narušenou hospodářskou soutěž, ke které teď došlo, to existuje a pokud opravdu chceme tento problém ukončit, tak se nabízejí pouze dvě možná řešení. Buď e, zakázat kompenzace, což je návrh zelených, myslím si, že to má nějaké výhody, ale e, zároveň by to poškodilo intenzivní, elektrointenzivní eh, oblasti, anebo za druhé bychom měli opravdu vytvořit nějaký centralizovaný systém, kde ty kompenzace eh, budou možné a to je řešení, které hájíme my. Potom vyvstává možnost sociálního, sociální podpory eh, té tranzice a to je podle mne vhodné, to podporuje Evropská konfederace odboru a my s tím tedy můžeme souhlasit. A teď ještě k podstatě jako obsahu. Pokud je o inovační fond, my bychom chtěli eh, financování ve výši 600 milionů na ty kvóty. Podle nás je to skvělý nástroj, který nám umožní zajistit eh, inovace. S tím více, víceméně všichni souhlasí a také je to vlastně jediný, jediný způsob, jak eh, propojit cíle v oblasti energetiky a cíle, cíle v oblasti klimatu. A pokud je o mechanismus solidarity, tak to upravuje článek 10c a my si myslíme, že to nám umožní být na jedné straně ambiciozní a na druhé straně sjednocení. Společně jako spolu, spoluzákonodárci bychom měli eh, stanovit kritéria pro způsobilost projektů, přijímání projektů eh, v souladu s cíly, které jsme si stanovili, a také v souladu s předpisy, které zajistí tu největší transparentnost eh, výběrových řízení. Na základě těchto procesů bychom ale už měli rozhodnutí ponechat na jednotlivých členských státech. To řízení a neměli bychom eh, tuto úlohu svěřit eh, nějakému týmu bankéřů nebo místně významných eh, osobností. Děkuji vám. Uh, thank you very much, colleague. Mr. Henkel, our... Děkuji. Pan Henkel, místo předseda, je zároveň zpravodajem za EKR. Máte slovo. Thank you, chair. Ano, děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Federnimu za, tento, za tuto skvělou práci. Má zkušenost jako zkušenost zpravodaje mi ukázala, že tady ignorujeme zároveň dvě věci. Jednak globalizaci hospodářství na jedné straně a také globálnost klimatického problému na straně druhé. Stanovujeme si tady dva odlišné cíle, jednak cíle v oblasti klimatu, které jsou v rozporu s cílem reindustrializace Evropy. Nehovoříme tady pouze o úniku uhlíku, ale také o úniku nebo rušení no, e, pracovních míst. Já zmíním pouze dvě věci. Jednak přístup na několika různých úrovních. Já jsem na začátku e, jasným způsobem řekla, že toto nepodporuji. Podle mne bychom se tady měli orientovat spíše tím směrem, který navrhuje eh, dokument komise. Pokud je o podíl, tak jste možná viděli v belgickém tisku, že ten podíl 50% není úplně v souladu s dalšími údaji, které jsou na toto téma k dispozici a ze kterých komise vychází ve své zprávě. Belgičané vydali v této věci návrh, který bychom podle mě měli zvážit. A sice jde o vztah 57% vůči, vůči 43%, tedy tento poměr by se měl přizpůsobit tak, abychom zajistili lepší růst, větší růst a nová pracovní místa. 57 vůči 43%, to je opravdu velmi těžko přijatelné. nevyužité povolenky by se měly dostat eh, do kategorie povolenek bezplatných. Podle mne, pokud se vydáme touto cestou, tak máme šanci, i pokud bychom eh, to procento pozměnili na 55 vůči 45 tedy máme šanci, že budeme moci eh, propojit tyto dva různé cíle, to znamená únik uhlíku a rušení pracovních míst. A na závěr bych ještě uvedl, že fond pro modernizaci, modernizaci by měl být zpravován zeměmi, stát, členskými státy a ne komisí nebo bankami. Děkuji. Děkuji. Pan Dalundeon za... za... Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, napřed bych připomněl hlavní cíl směrnice a ETS. Snížení eh, skleníkových emisí podle pařížské dohody. A jedna věc je nejdůležitější. Zbavit se veřejných dotací na fosilní paliva. Máme příležitost touto legislativou dekarbonizovat eh, energetiku, zrušit článek eh, C a skoncovat s tímto paradoxem. Nezávislé analýzy ukazují, že místo diverzifikace energetických zdrojů tři hlavní um, příjemci, kteří um, představují 85 um, bezplatných uh, povolenek, uh, vlastně využívají článek 10 mm, mm, a uh, přitom uh, vlastně zvyšují budoucí spotřebu uhlí a investují do fosilních paliv. Pa- a mm, mm, Evropská unie by proto měla skutečně pomáhat při eh, přechodu svých energetik, eh, aby byly v souladu s klimatickými cíly Evropské unie. A proto navrhujeme zbavit se článku C a um, zdvojnásobit velikost modernizačního fondu. Mm, tak by členské státy získaly nástroj pro uskutečnění skutečné transformace energetických odvětví. Ještě další problém musíme řešit této směrnici a to je kompenzace za takzvaný, takzvané nepřímé uhlíkové náklady. V praxi tato kompenzace do značné míry je podpůrná podpůrný systém je poněkud e, zvláštní, že německá vláda subvencuje svůj průmysl pouze, když uzavírají eh, kontrakty s eh, producenty CO2. Jinak nikoli. Německo distribuovalo státní subvence ve výši 800 milionů eur během roku 2013 až 2015 eh, a bude obdobné částky vyplácet až do roku 2020. Potřebujeme všechny pobítky mm, eh, v této legislativě, abychom pracovali eh, stejným směrem, ale takovéto subvence jdou opačným směrem. Nicméně podpora průmyslu je nutná, ale místo, abychom poskytovali mm, povolení, povolenky, bezplatné povolenky znečišťovatelům, tak podpora musí být namířena de, na dekarbonizaci technologií a průmyslu. Chceme-li mít jistotu, aby zůstaly konkurenceschopné i e, v době po pařížské dohodě. Proto je nutno zajistit, aby průmysl mohl e, plně využívat nového inovačního fondu, který musí být atraktivní a ambiciozní a musí podporovat e, obecně inovativní řešení, která se rychle budou ří, šířit napříč Evropou. Těším se na spolupráci se všemi svými kolegy a doufám, že parlament a výbor ITRE nebude, mm, nepromarnit tuto příležitost a mm, předloží skutečně koherentní a ambiciozní legislativu. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nyní se hlásí pan Silikiotis, zpravodaj, stínový zpravodaj a koordinátor za GUE. Ευχαριστώ, Αρχικά ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον συνάδελφο τον Φέντερλεϊ. Děkuji, chci poděkovat panu zpravodaji, panu Federley eh, za kompromisní návrhy, které eh, předložil. Eh, jak jste asi pochopili z pozměňovacích návrhů předložených GUE NGL, hlavním cílem je Eh, snížit eh, emise uhlíku tak, abychom dosáhli cíle klimatic, boje proti klimatickým eh, změnám a pomohli lidstvu. A proto potřebujeme přísnější omezení pro znečišťovatele. Pokud jde o bezplatné povolení v riziko, rizikových oblastech, myslím, že by měly být adresné a Musíme zajistit, aby ty průmyslová odvětví, která je potřebují, i obdrželi. Pokud je o únik uhlíku, domníváme se, že ano, je to e, závažné, ale také únik pracovních míst je závažný. Nacházíme se uprostřed ekonomické krize a proto hmm. musíme přijímat opatření, abychom podpořili malé, středně velké podniky, zejména e, na jihu, e, které který prochází eh, procesem deindustrializace a vykazuje nejvyšší míru nezaměstnosti v Evropské unii. Takže jsme proti duchu eh, návrhu komise, který chce vytvořit systém ETS, eh, jenž bude pomáhat velkým průmyslovým komplexům, které způsobují klimatickou změnu a přitom na úkor zbytku společnosti a těží z toho velké zisky. Je důležité, abychom se do toho všichni zapojili, je důležité, abychom tady měli zástupce e, ze všech zemí a nejenom hrstku pouze tak zajistíme maximální transparentnost a správné řízení zdrojů. E, I ten fond mm, by měl e, pomoci těm zemím, jejichž HDP představuje 60% nebo méně, než je evropský eh, průměr. Ale referenční rok by eh, neměl být 2000 2013, ale 2014 a 2015. Z důvodu ekonomické krize a mm, e, úsporným opatřením mnoho členských e, států zaznamenalo pokles v HDP a sice drasticky a proto potřebují pomoc z Fondu pro modernizaci. E, domnívám se, že Řecko je tady zářným příkladem. Budeme konstruktivně spolupracovat a podílet se na diskusích, tak abychom vlastně předložili a zapracovali co nejvíce pozměňovacích návrhů. Pouze tak bude náš názor co nejreprezentativnější. Děkuji, pan Dan Nika. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla pánu Padalegio eh, eh, poblahopřát, protože 480 eh, pozměňovacích návrhů to není zrovna málo. A také kolegu Martinovi bych chtěl poblahopřát, protože on opravdu bojoval pro to, aby ty nejlepší nápady pro systém ETS dal dohromady. Mohu říct si toto. O polední přestávce u oběda jsme hovořili o zvyšujících se cenách energie. U ETS eh, je, se jedná o stejné téma, a to, že stoupají ceny energie. A nyní se ptám, jestliže tomu tak je, co se stane s evropským průmyslem? Prakticky hm, budeme o tom moci diskutovat pouze eh, ve formě minulosti. Co se stane s tématem energie? Dnes hovoříme o 50 milionech evropských občanech, eh, kteří nemohou zaplatit eh, své účty za elektřinu. Ale jestliže se zvýší ještě ceny elektřiny, tak brzy dosáhneme hranice 100 milionů. Spravodaj a stínový spravodaj by měli diskutovat s komisí, e, ptát, se, kam vlastně chceme dojít. Myslím si, že 30 euro za tunu e, CO2, to je údajně to magické řešení pro reindustrializaci. Ale e, vznikají z toho dva aspekty. Eh, evropský průmysl z toho nebude moci profitovat. 30 eh, euro za tunu budou muset pracovat někde jinde, eh, v Číně, v Indii nebo kdekoliv jinde. Něco si určitě najdou. A potom druhá věc, ta je také zavádějící. Je to přeci podezřelé. 30 euro za tunu CO2, to musí být přizpůsobeno na minimální cenu Eh, toho, kde není rentabilní jaderná energie. Tam je to také 30 eh, euro za tunu. To je zajímavý, zajímavá náhoda. Přesto si myslím, že kolegové se zasadí, pokud to bude možné, eh, aby chránili spotřebitele a současně i průmysl. Právě v období, kdy se zvyšují ceny energie, můžeme nabít eh, dojmu, že to patří k nějakému velkému plánu. A co se musíme připravit? Eh, to je otázka, kterou si kladu. Ale už nyní bych chtěl eh, kolegům hodně úspěchu popřát při hledání kompromisu. Děkuji a další je pan Marias. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád panu eh, Federlimu poblahopřál za práci, kterou dosud odvedl. A zmínil bych se o jednom aspektu, který už jsem zmiňoval na posledním zasedání eh, 13. června výboru, eh, našeho výboru. 27. května jsem předložil pozměňovací návrh, který se týkal generování elektřiny v Řecku, zvláště ve veřejném sektoru a to v souvislosti s ETS. Velice dobře víte, pane předsedo, že na základě směrnice, o které hovoříme, 2003-87, eh, členské státy EU, které mají HDP pod 60% průměru a přičem referenční roky 2013, tak tyto země EU nemusí nakupovat eh, povolenky ETS. V roce 2013 dosáhlo Řecko 62% eh, průměr, to znamená, eh, těsně jsme přesáhli těch 60%, ale v memorandu nebo díky memorandu je eh, to číslo na rok 2013 těsně pod 60% 59, to znamená, splňujeme tu podmínku a ta situace se navíc zhoršuje z důvodu uzavřeného memoranda o porozumění. Takže výsledek je takový, že Země, se kterými Řecko sou, eh, sousedí s výjimkou Itálie, dostali výjimku. Mm, jsou vyňaty z povinnosti eh, nakupovat povolenky. Turecko například tu povinnost nemá, ani Albánie, ani bývalá Jugoslávská republika Makedonie a i Bulharsko má výjimku. Takže jaký je výsledek toho všeho? Výsledek je takový, že Řecko musí dovážet eh, větší objem elektřiny a to samozřejmě nafukuje naše faktury. To znamená potom, že veřejná eh, společnost musí za to doplácet miliony eur. Já jsem eh, byl minulý týden v západní Makedonii, v Kosany, kde je řada eh, elektráren zpracovávající hnědé uhlí a většina těch elektráren běží v režimu omezené kapacity. A Řecko zároveň potom eh, dováží elektřinu nebo kupuje elektřinu z bývalé republiky, eh, Jugoslavské republiky Makedonie. Přitom pouze 5 kilometrů, o 5 kilometrů dál máme vlastní elektrárnu, která se nevyužívá naplno. Bohužel taková situace nemůže pokračovat. Já se vám k tomu, eh, pane předsedo, nebo já vám k tomu, pane předsedo, poskytnu všechny materiály, můžete se na to podívat. V západním Řecku proběhla demonstrace v této souvislosti a opravdu se šíří velké obavy, jakou budoucnost budou mít řecké elektrárny. Budou schopny přežít, protože potenciálně budou potom propuštěny tisíce lidí. Takže, pane předsedo, opravdu jsem chtěl vyslat tento signál a e, sdělit vám, jak moc se naši e, občané bojí. Prosím, přijměte pozměňovací návrhy 549 a 624. Toto jsou dva pozměňovací návrhy 548 a už končím, pane předsedo. Návrh 548 vás žádá, aby byl, referen- při, aby byl vzat v potaz také referenční rok 2014, protože pokud bude zohledněn také rok 2014, tak i Řecko bude vyňato z té povinnosti. Řecko už teď je v hrozné situaci, máme milion a půl nezaměstnaných, takže pokud by tento pozměňovací návrh prošel a potom ještě návrh 624, eh, tak by to znamenalo, že Řecko bude moct z fondu čerpat prostředky na to, aby pomohlo situaci vyřešit. Já bych opravdu ocenil, kdybyste do toho zasáhli a podpořili je. Doufám, že pan zpravodaj ty návrhy také podpoří, doufám, že i komise s tím bude souhlasit. A potom ještě poslední poznámka. Chtěl jsem opravdu vám vysvětlit úzkost, která se šíří v západní Makedonii, konkrétně v Kozáni, v Řecku opravdu všichni doufají, že EU v této věci podpoří. Jak už jsem říkal, řada elektráren, které jsou schopny vyrábět elektřinu se hnědého uhlí, běží pouze v omezeném režimu. A to znamená, že budeme že musíme dovážet. A lidé, kteří tam pracují, si kladou otázku, zda nebudou propuštěni. Už jsme ztratili tisíce pracovních míst a já doufám, že nám opravdu pomůžete a nebudeme moci zavířet, zavírat eh, naše elektrárny. Děkuji. Děkuji. Jako další má slovo pan Tošenovský, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, ohromné množství pozměňovacích návrhů ukazuje, jak eh, docela rozporuplný tento materiál je a ono to vyplývá i z našich dlouhých předcházejících debat o ETS. Já patřím k těm ve výboru, kteří jsou, mají skeptický pohled na celý ten systém, ale je jasné, že v této chvíli není na stole nový systém a není, nejsme ho schopni připravit. Proto věřím, že se podaří eh, panu zpravodaji a stínovým zpravodajům najít rozumné a férové řešení které zohlední strukturu energetiky a průmyslu členských zemí, tak abychom eh, nenapáchali větší škody, než, než je zdrávo. Z toho úhlu pohledu eh, se musím vyjádřit zejména k článkům 10c a 10d. Eh, pokud je o nastavení hranic pro výběr projektu v článku 10c, spolupodepsal jsem návrh na navýšení této hranice na 20 milionů eur. Bavíme se o větších energetických projektech a proto věřím, že rozumná hranice 15 až 20 milionů er, eur eh, se promítne i do kompromisních návrhů pana zpravodaje. S obavami sledují vývoz článku 10d, který se týká zprávy modernizačního fondu, tak jak již mnozí i kolegové tady zmínili. Fakta jsou jasná, je zde gentlemanská dohoda mezi členskými státy vyjádřená v závěrech e- Evropské rady, že rozhodování o projektech by mělo být primárně v rukou jednotlivých států, které e, z fondu budou čerpat a neměl by tento proces být komplikovaný e, vztahy jinými a vstupem jiných států, okolních států. Jsem proto přesvědčen, že bychom měli tuto zásadu ctít Eh, a zohledněné v kompromisech našich výborů, když již rada dospěla k nějakému, nějakému návrhu řešení. Doufám, že se skutečně v té těžké, těžké materii eh, podaří panu Federlemu jako zpravodaji a stínovým zpravodajům najít eh, rozumné řešení, tak aby, abychom mohli tento rozumný návrh schválit tady v našem výboru. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Uh. Děkuji bardzo za vypověď. Děkuji vám za příspěvek. Jako další má slovo pan Blanco López. Muchas gracias, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předseda. Četné otázky musí být ještě zdůrazněny, ale já bych se chtěla soustředit eh, na eh, to přímé vyrovnávání, eh, přímou kompenzaci nákladů. Ehm, 478. Eh, tady potřebujeme také povolenky na to, abychom měli nějaký eh, harmonizovaný plán kompenzace. Vycházím z toho, že by to měly být 3 Pozměňovací návrh 217, tam se hovořilo o 2 ale v jiných pozměňovacích návrzích eh, tam se hovoří o 17%, o pevné kvótě a nebo o jiných kompenzacích. Eh, potom 215, eh, v roce 2015 to nás to stálo více jak 440 milionů eur, co se týče kompenzace nákladů za Závisí to na rozpočtové kapacitě každého státu. Dochází ke zkreslení trhu, dochází k nekalé hospodářské soutěži v, v rámci evropského průmyslu. A zde jde o otázku, kdy skutečně eh, žádám zpravodaje o rozsáhlý kompromis. Musíme hovořit, eh, jednat eh, s komisí a s radou také o příslušném fondu kompenzací. Děkuji. Děkuji, nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil o slovo. Takže k tomu doplním několik poznámek ještě já. Děkuji, děkuji panu zpravodaji. Děkuji Frederiku za skvělou práci. Podle mne v takovémto případě to opravdu není jednoduché naplnit všechna naše očekávání. Vidím ale, že některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy, nebyly zohledněny, nebyly dostatečně vážně vzaty v potaz. A já bych tady zopakoval eh, to, co uvedl kolega Tošenovský a někteří další. Eh, návrhy k článku 10c a 10d. My bychom tady samozřejmě chtěli splnit eh, klimatické cíle stanovené do roku 2030, ale zároveň nesmíme ztrácet ze zřetele konkurenceschopnost eh, našeho průmyslového odvětví a i obecného, eh, obecně, což je naší povinností jako výboru ITRE. A co je velice důležité, je skutečně efektivní kompenzační mechanismus. Chtěli bychom zajistit, aby země, které mají uhlíkově intenzivní hospodářská odvětví budou usilovat o modernizaci, používat například fond pro modernizaci, tak aby k tomu opravdu došlo. Potom chtěli bychom eh, zajistit rovné podmínky pro ty země, které vycházejí eh, z různých startovních pozic, abychom rozlišovali, protože některé země začaly na tomto pracovat před 40 lety, jiné před 8, 10 nebo 12 lety. A třetí záležitost, chtěli bychom eh, zmírnit negativní dopad modernizace na spotřebitele. Dále potřebujeme také obecnou eh, reformu systému ETS. Například musíme zjednodušit eh, řízení tohoto systému zprávu, dále zajistit technologickou neutralitu a také flexibilitu, eh, protože se mění tržní i technologické podmínky. Také je nutné zajistit předvídatelnost z dlouhodobého hlediska. Zdůraznil bych tedy znovu články 10c a 10d, které zmiňovali také kolegové. My jsme předložili několik návrhů společně k této části, takže podle mne tady je opravdu důležité stávající situaci vylepšit, pokud chceme mít na paměti konkurenceschopnost evropského průmyslového odvětví, i když chápu, že to není jednoduché, že zpravodaj v této věci nemá jednoduchou práci. Dále paní Grostet. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se chci omluvit, dorazila jsem pozdě, ale účastnila jsem se jiného výboru, výboru pro životní prostředí. Já jsem teď velice ráda, že jsem eh, konečně mohla dorazit, i když pozdě, na vaše zasedání. S velkým potěšením jsem si vás vyslechla a myslím si úplně to stejné. Nesmíme totiž zapomínat na to, že na našem výboru ITRE je nezbytně nutné ujistit se o tom, že v Evropě budeme mít i nadále opravdu konkurenceschopné od, průmyslové odvětví. Omlouvám se, omlouvám se. Máme problém s tlumočením. Slyšíte tlumočení? Italové, italské tlumočení není slyšet i další jazyky, takže já se omlouvám, velmi se omlouvám. Ještě jste měla čas, ale možná byste mohla začít eh, od začátku ještě jednou. Dobře, takže začnu znovu. Začnu znovu. Omlouvám se, paní Girostet. To je v pořádku, pane předsedo, to je v pořádku, už, je to, už to funguje. Teď to funguje? Ano, funguje, dobře. Takže nebudu to opakovat všechno znovu. Pouze jsem říkala, že s vámi souhlasím. A to z toho důvodu, že na tomto výboru ITRE je zásadní, abychom se ujistili o tom, že v Evropě budeme mít i nadále průmyslové odvětví, které zůstane konkurenceschopné z celosvětového hlediska, tak abychom i nadále vytvářeli nové pracovní místa a zároveň eh, zajistíme inovace a snížíme uhlíkovou stopu. Je tedy nutné hledat rovnováhu mezi všemi těmito cíly. Jak bychom toho mohli eh, dosáhnout na trhu s uhlíkem? Jak zajistit, že cena uhlíku nebude penalizovat naše podniky? Jak snížit eh, cenu uhlíku tak abychom zjednodušili přechod na bezuhlíkové období, eh, podpořit nové technologie, jak neznevýhodňovat eh, naše podniky ve srovnání s jinými. Když už teď musí čelit normám, které jsou vyšší, přísnější tady u nás v Evropě. To jsou otázky, na které musíme odpovědět. Je to tedy komplexní záležitost, komplexní téma, na které bychom měli najít eh, vyváženou a silnou odpověď. Musíme si také ponechat manevrovací pole, pokud je o bezplatné udělování povolenek. Možná bychom mohli zrušit ten korektivní faktor, eh, který se neřídí jednotlivými odvětvovými a měli bychom zvolit benchmarky odvíjející se od technologického pokroku. A také bychom mohli. Eh, pardon. Musíme zajistit dynamičtější přidělování povolenek, tak aby to reagovalo na realitu ve výrobním sektoru. A musíme se i vyhnout eh, příliš vysokému počtu e, povolenek tam, kde to není odůvodněné. A ještě k systému ETS i ostatní odvětví se musí zapojit. A z toho důvodu netrpělivě očekáváme návrh komise. Ten návrh, pokud se nemýlím, by měl být zveřejněn příští týden. To je vše, co jsem k tomu chtěla říci a myslím si, že jsem víceméně šla stejným směrem jako vy, že souhlasím s těmi vašimi poznámkami. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji, madam. A nyní bych chtěl požádat Evropskou komisi. Tentokrát, tentokrát je eh, příslušné generální ředitelství Climate. Takže náš původní zástupce komise nepromluví, nýbrž Maria Veronika Tovsak-Petersky promluví jménem DG Climate. ředitelka, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také za pozvání. Děkuji všem za tak zajímavou a obohacující výměnu názorů. Vzhledem k počtu pozněvacích návrhů je, myslím, bílé dní, jaký eh, význam a zájem eh, eh, přisuzujete tomuto tématu a jsme tomu rádi. Já bych chtěla obrátit vaši pozornost na tři hlavní aspekty, na inovaci, solidaritu a také na správní zátěž. A také chci říci, že jsme prostudovali pozněvací návrhy a sledovali eh, jsme debatu až eh, doteď a eh, řada pozněvacích návrhů se tak či onak dotýká inovací a se zájmem eh, beru eh, eh, na zřetel záměry potenciálního navýšení fondu na průmyslové projekty ve Fondu pro inovace a také snahu o vydávání pokynů k evaluaci projektu a další diskusy o správné rovnováze sdílení rizik. Všechny tyto prvky určitě budou dále podrobeny úvahám já jsem pouze chtěla poukázat na několik zajímavých bodů. Také bychom neměli zapomínat, že způsob aktualizace benchmarku je mm, velmi důležité z hlediska aspektu inovace. To jsem již v tomto výboru řekla. Nebudu to opakovat, ale význam eh, paušálních sazeb pro aktualizaci mm, eh, benchmarku umožňuje dobrou eh, rovnováhu mezi ambicemi a pomalej se eh, rozvíjejícími odvětvími. V tomto ohledu máme také řadu pozměňovacích návrhů. Druhý bod se týká mechanismu solidarity. Určitě je to fond eh, pro modernizaci článek 10c a pak desetiprocentní redistribuce. Tady bych chtěla zopakovat, že tato eh, tyto prvky solidarity byly eh, rozhodující pro vznik koncenzu eh, vůdců, aby přijali v říjnu 2014 ten 40% cíl a dnes odpoledne zde zaznělo také, že vzhledem k investičním výzvám, které zejména pro některé eh, chudší eh, země jsou eh, tyto mechanismy klíčové pro naplňování cílů. Nechci zacházet do všech detailů návrhu, které máme na stole k článku 10c. Pouze chci zdůraznit, že další posílení toho těch konkurenčních nabídek může podpořit transparentnost a také zvýšit ekologickou hodnotu. Pokud jde o fond pro modernizaci, tady si musíme uvědomit, jaký je primární cíl, totiž zajistit, aby projekty eh, podpořeny tímto mechanismem umožní hmatatelný matatelnou modernizaci odvětví a budou vybírány transparentně a v souladu s hospodářskou soutěží. Je tady další eh, řada pozměňovacích návrhů, pokud jde o složení té rady a tak dále. Eh, tady musíme eh, zohlednit vždy primární cíl, který je velmi důležitý. Poslední bod k administrativní zátěži. Myslím, že v tomto výboru jsem už několikrát slyšela nejenom v debatách eh, o ETS, eh, že musíme být ambiciozní a bychom snížili administrativní zátěž co nejvíce. A já bych chtěla tyto cíle připomenout i při zvažování pozněvacích návrhů k hm, této zprávě. Musím také poznamenat, že některé pozměňovací návrhy eh, eh, ale porušují princip eh, snižování administrativní zátěže, zejména rekalkulace benchmarku od začátku před zahájením čtvrtého obchodního období a také to, eh, ta realizace bezplatného udělování eh, každé tři roky, anebo rozšíření rozsahu platnosti pro kvalitativní eh, posuzování. Samozřejmě jsme tady o toho, abychom naslouchali vaše návrhy, aby to bylo férovější, lépe zacílené a abych to mm, prospělo konkurenceschopnějšímu průmyslu a modernizaci odvětví, ale také bych chtěla Eh, připomenout jednu důležitou věc. Vlastně ta konečná volba kterou učiníme, by měla také být v souladu se zásady lepší právní úpravy. Pane předsedo, já nechci překračovat svou čas, svůj časový limit. Samozřejmě, že eh, to ráda doplním, co jsem uvedla. Chci pouze zdůraznit, že jsme připraveni na další diskuse a samozřejmě se těšíme na nalezení eh, dobré dohody eh, k tomuto velmi důkladnému, respektive důležitému a komplikovanému tématu. Děkuji. A pane zpravodaji, pane Federli, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že debata, kterou právě vedeme, ukazuje význam materiálu i celou řadu různých názorů. A nyní je na nás, abychom se na ETS podívali z perspektivy průmyslu a um, i z jiných perspektiv, protože my víme, že, pro, že jednotlivé um, sektory Eh, spolu soutěží a některé jsou příznivě nakloněny ehm, jednomu přístupu, jiné zase jinému. Například podněvací návrh ehm, pana Mariase ukazoval, jak ETS ovlivňuje normální život eh, běžných lidí. To znamená něco pro náš průmysl, to znamená také něco pro eh, eh, výnosy z daní, které na něco používáme. A také mm, beru v potaz práci komise. Děkuji za to, že je tak otevřená i když dokonce jsem eh, se na ní obracel pozdě v noci s různými otázkami a eh, máme před sebou tedy dlouhou cestu. Myslím ale, že ta debata k tomu přispívá. Jedna věc tady zazněla, myslím, eh, z úst paní Grosted, která uvedla nebo se zmínila eh, eh, subjektů, které jsou eh, vystaveny největším rizikům. Kdo je vystaven největším rizikům vlastně? To je otázka definice a tyto definice jsou obtížně, takže názory se různí napříč frakcím, ale určitě se shodneme. Pokud mm, se neshodneme, tak to bude znamenat, že nemáme co postoupit výboru Envy a to nemůže být v našem zájmu. Takže já vám děkuji za debatu. Zítra máme první zasedání stínových zpravodajů. Začneme pracovat na pozněvacích návrzích k fondu a mnoho dalších zasedání je před námi, ale my jsme odhodláni eh, to naplnit. Děkuji. Děkuji eh, za skvělou práci, kolegové. Eh, přátelé, zítra v 15, pardon, v 17 hodin odpoledne společné zasedání výboru ITRE a kultura o kreativním průmyslu. Zítra zítra v 17 hodin odpoledne. Je to velmi důležité. Já za hodinu odjíždím do Bratislavy, tedy hlavního města Evropy, Evropské unie, které převzalo předsednictví, ale vrátím se už zítra, bohužel nikoli eh, na zahájení eh, schůze ITRE a proto mě zastoupí pan Paul Rubik, zasloužili člen našeho výboru, co znamená, Eh, zasloužili, protože je stále velmi mlád, ale byl členem našeho výboru už 17 let. Takže z tohoto úhlu pohledu je naprosto zasloužilým členem. A eh, zítra bude předsedat našemu výboru v 17 hodin a já budu spěchat, abych se vrátil co nejdříve. Pane Federli, ještě jste chtěl něco si Pouze jedna věc, jelikož se jedná o poslední zasedání. Chci poděkovat všem našim asistentům, chci poděkovat jednotlivým politickým skupinám, také personálu eh, a sekretariátu ITRE, bych je neznám eh, osobně a chci poděkovat kolegům a eh, v neposlední řadě chci poděkovat panu předsedovi Buskovi za vaši práci ve výboru, za to, že jste vždy přítomen Eh, mnozí eh, z nás se zúčastnili zasedání koordinátorů a pak odejdou, ale vy jste tady stále s námi po celou dobu a přeji vám eh, krásné léto. Děkuji, je to velmi zdvořilé, ale v podstatě jste již řekl a předeslal vše, co jsem chtěl říci já zítra v 18.30 po návratu z Bratislavy. Nicméně Zítra tady bude Paul Rubik. Já vám všem přeji eh, hezké odpoledne a děkuji všem za dobrou spolupráci, ale zítra se ještě uvidíme. Děkuji.